a můžeme začít hlasovat. Začneme hlasováním o pěti návrzích usnesení o Tibetu, především o sebeupalování mnichů a mnišek. Máme tedy elektronické hlasování, zahajuji hlasování, hlasujeme o celkovém usnesení, zahajuji hlasování. Everybody had the chance to vote. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A výsledek je jednoznačný, přijato. Další eh, bod eh, se eh, týká návrhu usnesení o Bahrajnu. Ta společná usnesení, tedy budeme hlasovat o celém tomto usnesení, kdo je pro, proti, strčeli se, jasně schváleno. A závěrem tady máme eh, případ eh, Rafa Našidové a tentokrát budeme opět hlasovat elektron, tedy elektronicky tentokrát budeme eh, tady o celém společném návrhu usnesení hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasnou většinou schváleno. Několik eh, oznámení v české jazyce. Rady v prvním čtení, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj komise k některým ustanovením pro rybolov v oblasti dohody GFCM, kterým se mění nařízení Rady číslo 1967 lomeno 2006 o opatřeních